návrhy, které budou připraveny v dokumentu komise, takže doufám, že bude vše, co dnes bylo zdůrazněno, v tomto dokumentu zohledněno. Děkuji, rozprava skončila, hlasovat se bude zítra. Ještě předtím, než přejdeme k následujícímu bodu, bych chtěla učinit následující sdělení té o poslanca Tomanevského, který se obrátil na předsedu parlamentu a žádal o ochranu své nezávislosti a samostatnosti v souvislosti s litevskou žádostí žádostí výboru na ochranu. Tato žádost o ochranu eh, byla podpořena eh, dalšími poslanci a byla předložena právnímu výboru, který je kompetentní v této záležitosti. Nyní se práva pana Scotty, eh, politika jakosti zemědělských produktů, jakou strategii sledovat. Nejdříve dám slovo zpravodaji panu Giancarlu Scottovi. Dantovi. Eh, čtyři minuty, prosím. Grazie, signor presidente, onorevoli colleghi. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Globalizace a vážná krize mají dopady na sektor zemědělství, Znamená to, že jedna možnost, jak reagovat pro zemědělský trh, zaměřit se na kvalitu, eh, rostoucí konkurenceschopnost a utváření přidané hodnoty pro regionální oblasti, což představuje obvykle jedinou možnost pro řadu venkovských oblastí, kde není mnoho dalších možností než zemědělství. Právě podpora zemědělství v těchto vybraných oblastech ehm, přinese úspory a také nová pracovní místa, také budoucí politika rovného zacházení by měla vést k vytváření moderního konkurenceschopného sektoru zemědělství, které poskytuje nejenom vysoce kvalitní potraviny, ale které zajišťuje také služby, které rozvíjející se společnost potřebuje. Ve zprávě jsem zdůraznil aspekt, že existují e, tři různé systémy registrací, geografické označení e, a e, také ty, které zahrnují místní a regionální krajinu, týkají se chuti, historie a tradice tím, že ponecháme systém zeměpisných označení a systém cházet o a HOP odděleně, tím také zajistíme eh, udržení tradičního způsobu výroby. A také musíme eh, certifikovat místo, kde, bylo, eh, kde byla potravina vyrobena. To by mělo být součástí také toho, jak tak to potravina zapadá do potravinového řetězce. To také znamená, že suroviny musí mít také zaručený původ a to musí být zárukou pro spotřebitele. Eh, také výrobní metody eh, se podílejí na utváření kvality, identity a bezpečnosti potravin. V tomto smyslu si uvědomujeme, že musíme chránit jak výrobce, tak spotřebitele potravin. Ve své zprávě poukazuji na potřebu osvěty a e, vzdělání u spotřebitelů. Tuto úlohu má se hrávat EU a v tomto smyslu musí existovat označování v rámci EU a také známka kvality v EU. Také musíme e, mezinárodní mezinárodně uznat systémy zeměpisných označení. E, to je naprosto nezbytné, pokud se chceme vyhnout padělání našich kvalitních výrobků. Já chci poděkovat komisaři Čelosovi za to, že je s námi tady, protože skutečně potřebujeme chránit systémy eh, chráněných označení, protože eh, to zároveň také zajišťuje ochranu eh, producentů a uchování těchto speciálních výrobků a také je to způsob ochrany obyvatelstva v těchto regionech, kterým by se jinak žádné ochrany nedostalo. Také musíme chránit životní potře- prostředí, krajinu a také mož- utvářet možnou gastronomickou turistiku a také turistiku související s kulturní historií EU. Já chci poděkovat kolegům ze zemědělského výboru a doufám, že v zítřejším hlasování zprávu podpoříte. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo za komisi panu Čelosovi. Madame la présidente, monsieur... Paní předsedkyně, pane Skoto, dámy a pánové, já se domnívám, že hlavním eh, prvkem, který eh, charakterizuje zemědělský sektor, je eh, politika diverzity a kvality. Právě proto je politika kvality v zemědělsko-potravinářském sektoru jednou z hlavních priorit, která následuje hned za reformou zemědělské oblasti. Já se domnívám, že zemědělci v Evropě reagují na očekávání evropských spotřebitelů. Tato politika zaměřená na kvalitu může být zároveň také důkazem e, a projevem přítomnosti země, zemědělských produktů na trhu. Já se domnívám, že potřebujeme zcela jasný, dobře čitelný, dobře strukturovaný rámec údajů pro spotřebitele, tak, aby získali získal dostatečné informace. Mým cílem je tuto politiku kvality lépe strukturovat tak, aby byla přijatelnější pro zemědělce, ale také pro spotřebitele. Přitom však nesmíme opomenout celkový obsah této politiky. Politika kvality to znamená eh, zaručit kvalitu pro spotřebitele, ale nabídnout zemědělcům eh, také vhodné rovné podmínky. Přitom diverzita našich zemědělství může být rovněž zlepšena. Zemědělský podnik, který prodává své produkty, je kompetitivní, pokud tedy eh, je toto dostatečným příjmem pro něj a přináší velikou eh, přidanou hodnotu pak je také konkurenceschopný, eh, i když je to podnik malý. Eh, politika kvality v některých regionech eh, může navýšit silně konkurenceschopnost zemědělských podniků. A v tomto smyslu se domnívám, že politika kvality a rozvoj lokálních trhů jsou rozhodující i pro spotřebitele. Eh, právě spotřebitel může podpořit eh, konkurenceschopnost eh, zemědělců. Evropští zemědělci se snaží eh, nabídnout eh, dobré eh, produkty jak živočišného původu, tak rostlinného původu. Celý systém označení je vhodný a mm, předložená zpráva přináší mnohé důležité body. Jednotlivé normy, které eh, budou eh, dodržovány, jsou rovněž eh, velkým příspěvkem do reformované zemědělské politiky po roce 2013. Já se domnívám, že naše nástroje v komunikační politice musí být ještě prohloubeny. A to jak na úrovni komunikace pro zemědělce a pro spotřebitele náš eh, zemědělsko-potravinářský model eh, může být eh, vítán. Chtěl bych je na závěr ještě říci, že zpráva pana Scotty je dalším důležitým příspěvkem. V komisi chceme připravit do konce tohoto roku celý balíček návrhů, o kterých budeme dále eh, ještě rozhodovat. Zde ve zprávě jsou předkládány mnohé návrhy, mnohé nové myšlenky a já se budu snažit z nich vycházet při přípravě legislativních návrhů. Blahopřeji Děkuji eh, zpravodaji a celému eh, výboru pro zemědělství za jeho práci a velmi se těšíme na vaše návrhy a vaše názory. Děkuji, pane komisaři, a nyní eh, paní Heranz Garcia za výbor pro zemědělství a ochranu životního prostředí. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ano, chtěla bych poděkovat panu Skotovi za vynikající schopnost a ochotu vyjednávat této zprávě. Bylo skutečně radostí je pracovat jednak s ním a s dalšími stínovými zpravodaji. Doufám, že se to zítra i projeví při hlasování v Evropském parlamentě. Jsme hrdí na toto stanovisko, bráníme kvalitu, rozvoj, je to skutečná oslava venkova Není to pouze minulost a tradice, ale je to místo, kde se také vytváří nové pracovní místa. Je tam také bohatství, což je velice důležité v rámci ekonomické krize a také v kontextu dramatické situace v oblasti zaměstnanosti v některých zemích. Je jasné, že zemědělský výbor dává především důraz na kvalitu. Chceme udržet rozlišení mezi chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Je důležité, abychom patřičně zhodnotili také produkci Evropského společenství. Přivítala jsem slova pana komisaře, který hovořil o tom, že se zaměřuje především na budoucnost vytváření zemědělství. takže jsem ráda, že bude přítomen také zítra v Evropském parlamentu během hlasování. Doufám, že nikdy nedojde k tomu, že Evropská komise bude zakazovat některé věci, některé standardy, které se týkají ovoce a zeleniny, což velice poškodilo celý evropský trh. Chceme, aby se zlepšila deformace trhu, chceme zdůrazňovat kvalitu, bezpečnost a také chceme zdůraznit adekvátní kvantitu výrobku. Chceme, aby produkce v Evropském společenství se dostala na dostatečně vysokou úroveň i kvalitu a spoléháme na práci pana komisaře Čološe, protože jinak ani my, ani zemědělci by nebyli úspěšní. Děkuji. Nyní za politické skupiny pana Lavia e LS.

ODS se pravodaji panu Skotovi za vynikající práci, kterou eh, předložil. Chtěl bych je zdůraznit eh, to, jak eh, politika kvality, nehledě na to, jakou zde máme přidanou hodnotu pro spotřebitele, budeme dále zpracovat. Vždyť je to také velmi důležité i pro výrobce. Jistě všichni víte, že konkurence migrace se může projevovat nejrůznějším způsobem. V Evropě, v tak komplikované realitě evropských zemí, vidíme však určitou charakteristiku a to jsou náklady. Náklady, které jsou rozdílné a bude asi obtížné zde tedy v této konkurenci se prosadit jen na základě cen Politika eh, kvality však eh, umožňuje eh, nové nabídky, tak můžeme předkládat jiné produkty, než je předkládá konkurence. Ne, musíme se tedy soustředit pouze na nízké ceny. Právě proto jsme velmi rádi, že eh, tyto eh, značky budou pokračovat a chtěl bych říci, že eh, CHOP a Chzo musí i nadále zůstat odděleny. I v souvislosti s jednáním ve WTO se Evropa musí prosadit proto, aby aby tato označení původu a zeměpisného označení eh, trvaly i nadále. Eh, nesmí dojít k takové politice změn eh, těchto označení k tíži našich výrobců. Závěrem ještě jeden bod k označení. A zítra to také ještě budeme požadovat v rámci pozměňovacího návrhu. Jde také o označení původu původu surovin, tedy nejenom původ čerstvých potravin, ale také zpracovaných potravin ze, z různých surovin. Toto by mělo být označeno. Děkuji, pane Lavia. A nyní pan Tabašty, dvě minuty. Eh, <clears throat> merci beaucoup. Eh, kedves biztos úr, kedves kollégák! A szocialisták is... Ano, děkuji vám. Eh, Politická skupina SD je toho názoru, že zpráva pana Scotty je významná a my s ní souhlasíme. Domníváme se, že tato zpráva obsahuje čtyři či pět eh, velmi důležitých bodů. Eh, nejdříve eh, komunitární značka. Nikdo netvrdí, že to je otázka určitého federalistického nátlaku. Spíš je to záruka toho, že eh, výrobky odpovídají bezpečnosti v oblasti potravin a že tyto výrobky byly vyrobeny odděleně od eh, dovožených výrobků. Já se domnívám, že je velmi dobré, že máme nového komisaře, který podporuje eh, význam eh, evropských trhů. Právě zaručené speciality a diverzita zemědělských produktů jsou důležité. Když dobře označíme původ, pak jistě půjdeme správnou cestou a doufám, že nový pan komisař eh, nebude podporovat bývalý eh, názor, že eh, chráněné označení původu a chráněné zemědělské zeměpisné označení mají být spojeny. Jsem tedy potěšen tím, že některé problémy jsou již vyřešeny, ale některé jsou eh, před námi. Značka bio eh, nás jistě uspokojuje všechny. A ještě pátý bod. Někteří eh, také navrhují, aby pro ovoce a zeleninu platili stejně přísné Eh, předpisy jako v případě jiných eh, produktů, ale neměli bychom tuto oblast regulovat eh, příště, tak jak to bylo u banánů. Následující řečník dvě minuty, Lion. Děkuji vám. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, kolegové, chci také poblahopřát panu Skotovi k jeho zprávě řada věcí je velmi chválihodných, ale já a moji kolegové z ALDE zprávu nemohou podpořit tak, jak je, pokud nebudou provedeny některé změny. Nemůžeme podpořit odstavec 19 eh, týkající se eh, ovoce. Eh, domníváme se, že Toto je naprosto zbytečné, aby byrokrati v Bruselu říkali někomu, že má kup, eh, mají kupovat rovné banány nebo rovné okurky. Je to skutečně na spotřebiteli, eh, co si zvolí a Doufám, že parlament bude používat zdravý selský rozum a e, v tomto smyslu podpoří na pozměňovací návrhy ECR e a zelených, aby si spotřebitel skutečně mohl vybrat, zda bude jíst e, ovoce zakřivené nebo rovné. A Marian Fisher Ball, bývalá komisařka, se rozhodla zrušit tyto standardy a doufám, že my budeme moci toto její rozhodnutí nadále podporovat podporovat. Také bych rád změny v odstavci 16. Chápu apel eh, na eurologo ale pokud to nebude znamenat hodnotu pro spotřebitele nebo pro zemědělce, je to naprosto zbytečné, pokud to tedy nenajde eh, hlas a zájem mezi spotřebiteli a eh, farmáři, jinak skutečně nemá smysl logo kvality EU podporovat a nevidím žádné známky toho, že by evropští spotřebitele hledali logo kvality EU. A nakonec v odstavci 62 je tady určitá kritika mm, privátních systémů certifikace certifikací, které byly ve Skotsku velmi úspěšné, zdá se, že je rozumné, aby si zemědělci mohli formou systému zajišťování kvality zvýšit hodnotu svých výrobků a neměli bychom je od toho odrazovat. Také doufám, že se tedy podaří prosadit změny a pokud ty změny tam budou, tak s těmi změnami budeme moci zprávu podpořit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Smith, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. sdílím názory svého skotského kolegy, když není z mé frakce. Je tady řada dobrých věcí v této zprávě, ale některé věci bychom mohli zlepšit. Prosadili jsme celou řadu bodů a já se e, zaměřím pouze na dvě věci. Já ostatní si myslí, eh, že jako spotřebitelé často nevědí, odkud potraviny přicházejí. To by mělo být ovšem povinné. Takže pozměňovací návrh 2, který byl předložen, se týká této otázky. Pardon, čtyřka to je. Čili chceme mít mnohem důraznější formulaci, že bychom měli mít informace o původu potravin, protože to chtějí spotřebitelé vědět. Dále pozměňovací návrh 3 jak říkal kolega, nechceme znovu zavádět eh, zatěžující eh, složitá pravidla, která se týkají eh, velikosti a tvaru ehm, zeleniny a ovoce. Tak, jak jsme se dohodli loni, chtěli jsme odvolat a zrušit tato nařízení, čili je to lepší pro spotřebitele, není to výhodné pro zemědělce. Pokud bychom to opět zavedli, tak je to další problém pro výrobce pro supermarkety a není to vůbec výhodné pro spotřebitele. Čili souhlasím s tím, co říkal pan Lyon, co se týče evropského loga, spíše je to ambice Evropského parlamentu, než to, co chtějí spotřebitelé. A pokud to nechtějí spotřebitelé, tak bychom nic takového neměli dělat, ale měli bychom mít systém povinného označování původu a doufám, že tyto pozměňovací návrhy jsou pozitivní, konstruktivní a budou podpořeny během hlasování. Děkuji, pan Nicholson, dvě minuty. Uh, Děkuji mnohokrát. Já si dovolím také pochválit zpravodaje za kvalitní zprávu. Je v ní celá řada dobrých myšlenek a plně souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že pro evropské producenty je nesmírně důležité přidávat hodnotu a maximalizovat potenciál svých produktů. Musíme se snažit dosáhnout toho maximálního potenciálu evropského zemědělského potravinářského komplexu. Jedině tak se zvýší naše konkurenceschopnost a posílí se naše ekonomika. V tomto smyslu E, jsem rád, že mohu říci, že panu Skotovi se podařilo vyřešit budoucnost systému chráněných označení velice dobře. Tyto systémy jsou populární u spotřebitelů a producentů ale souhlasím se zpravodajem, že jejich aplikace a řízení se musí zjednodušit. Pokud chceme brát vážně eh, hodnotu, eh, kterou nabízíme zahraničí, musíme také zajistit systém zdanění eh, produktů ze třetích zemí a ochranu. Ehm, eh, z hlediska aplikace eh, zemědělských označení musím říci, že je důležité postup zjednodušit a jedině díky tomu se v našem regionu Severního Jirska zvýší používání tohoto chráněného zeměpisného označení. A pak jedna věc, kterou já nepodporuji, já jsem proti zavedení loga kvality EU podporuji naopak označení původu, země původu, eh, protože logo kvality EU pro mě nemá smysl, je to ztráta času a peněz. Eh, stejně tak, co se týká biooznačení. Eh, mě zaujaly pozměňovací návrhy, které byly schváleny zemědělským výrobem, které, výborem, které zavádějí opět standardy pro uvádění na trh a Eh, musíme si uvědomit, že tato pravidla komise zrušila v loňském roce. Já jsem eh, ten krok komise podporoval eh, a myslím si, že trh by měl stanovit vlastní standardy a proto apeluji na kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy, které jsme podali my a některé další skupiny, aby byly tyto prvky vypuštěny. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, Lorenza Fontana, minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Eh, já bych eh, chtěl poděkovat panu komisaři za dodání kuráže a děkuji za práci na zprávě zpravodaji Skotovi. Tato zpráva je dobře sladěná a všechny produkty by měly být chráněny dle svého původu. Já jsem z Itálie a tam máme mnoho eh, typických eh, výrobků, které představují bohatství eh, naší země a chtěli bychom si to zachovat. Je důležité toto poslání prosazovat. Jenom tak naše produkty také mají možnost držet se na světovém trhu. Když vidíme vývoj, pak pouze kvalita a sledovatelnost a transparentnost trhu eh, může být podpořena především, co jde eh, o zemědělsko-potravinářský eh, trh. Důležité je, odkud výrobek pochází a spotřebitelé musí vědět, zda jablko, které jedí, bylo vypěstováno pěstováno ve Venetu nebo eh, jinde, a eh, nebo zda jedí eh, jablko z Číny. Je nutné tedy také dodržovat osvědčené praxe. Paní Doc, minuta 30. Uh, Paní předsedkyně, pane komisaři, Děkuji za příležitost, že jsem mohl vyslovit této velice důležité zprávě. Spotřebitelé právem požadují, aby jídlo, které si kupují, bylo bezpečné, aby bylo vysledovatelné a bylo vysoce kvalitní. Podporuji systém označování chráněné označení původu. Je to standard, který doufám bude obecně přijat většinou spotřebitelů i výrobců. Pochopitelně marketing a prosazování tohoto systému zaručí úspěch anebo neúspěch. Chtěla bych také poukázat na to, že musíme tvrdě postupovat proti padělanému zboží, které je špatně označeno. Vím, že řada kolegů je proti logu Evropské unie. Já si také myslím, že to je nesmyslné a Myslím si, že to nebude vůbec ku prospěchu našim spotřebitelům. Označování chrání, chráněné, chráněného označení původu a také zeměpisného označení je důležité, že uchovává a chrání konkrétní oblasti, kde se konkrétní výrobky vyrábějí. Jsem ze Severního Irska. Jsme čistí vývozci zemědělských výrobků, takže z tohoto důvodu nechci žádný systém, který by porušoval hospodářskou soutěž. Chci také zdůraznit, že dovoz ze Severního Irska by potom byl znemožněn kvůli jiným systémům. To by bylo velice negativní. Dále chceme mít systém zaručení kvality. To by, myslím, mělo být součástí takzvaného místního indikátoru. Děkuji. Děkuji, paní Kestinger, dvě minuty. Paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, pro evropské zemědělce je výroba kvalitních produktů elementární. Jde o propojení kvality a eh, původu, eh, které je zcela mm, bez pochyby. Právě proto zde zemědělci nalézají nové možnosti. Kvalitativní klíče mají vliv na konkurenceschopnost výrobců eh, potravin. A právě výroba kvalitních eh, potravin má tradici v mnoha eh, oblastech venkova společně s alternativní produkcí jsou jedinou výdělečnou možností. Zajistit vysokou kvalitu, to potřebuje také objektivní kritéria. Faktem je, že spotřebitelé kladou otázky kvality kvalita má svou cenu a zemědělci potřebují také spravedlivý příjme, příjem. Spotřebitel má mít možnost vybrat si i levnější výrobek, ale musí si uvědomit, co si vybírá. Spotřebitel však musí mít tuto svobodu a musí se moci rozhodovat podle objektivních kritérií. Právě proto eh, uvědomění si této otázky je důležité. Potřebujeme rozlišení označení původu a zeměpisného označení. Dále také potřebujeme navrhujeme označení horských eh, výrobků a eh, také eh, označení tradičních specialit a biovýrobků. Toto musí být zachováno i nadále. Děkuji vám. Pan De Castro, minuta 30. Signor presidente, caro commissario. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dnes se v Evropě projevuje nová éra myšlení, zajišťující nejenom kvalitu spotřebitelům, ale také mechanismus pro zajištění konkurenceschopnosti našich výrobců. Eh, producenti potřebují, eh, aby trh uznal hlavní rysy kvality výrobků, které nabízejí. A proto chci děkovat, poděkovat panu zpravodaj Scottovi, protože nabízí možnost lepších záruk Ehm, informací o tom, odkud výrobek pochází, jak byl vyroben, z jakých surovin a tak dále. Vážený pane komisaři, je zřejmé, že evropská pravidla by měla umožnit těm organizacím, které ehm, chrání označení kvalitních výrobků, ehm, plnit potřeby trhu na principu rovného zacházení bez diskriminace. A to znamená, že kvalita musí mít zásadní význam a musí být hybnou silou agropotravinářské politiky EU. Komise musí zvážit návrhy našeho výboru zdůrazňující význam sektoru zemědělství a jeho konkurenční výhodu. Děkuji. Pan Paní předsedkyně, chtěl bych říct, že jsem výrobce vajec. Nařízení musí být takové, aby vytvářelo stejné standardy. A v Evropě Eh, zcela jistě dochází ke krizi v oblasti výroby vajec do roku 2012. Eh, co se týče klecového chovu, se snižuje. Máme dovozy z Bulharska, z Rumunska a možná tady existuje eh, určitá imunita, která se týká jejich přístupu. Co se týče těchto zemí, tak mají možnost vyvážet tato kuřata nebo tato vejce, i když ve Velké Británii je zákaz, čili v podstatě vzniká nevýhoda vůči dováženým eh, výrobkům, které jsou vyráběny levněji. Musím říci, že tato, tyto dovážené výrobky musí být jasně označovány a za druhé musíme zavést okamžitě eh, bod 4, to znamená, musíme použít eh, vejce z takzvaného chovu v koloniích. Pan Donten, dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, pane zpravodaji, já se domnívám, že je symbolické to, že v prvním eh, představení v tomto parlamentu hovoříte o kvalitě, o této politice. Eh, Sdílím, myslíme, přístup k otázce kvality. Je to šance pro eh, naše citlivé regiony a je to zdroj pro další aktivity jednotlivých subjektů v regionech a především pro zemědělce Vánoce. Je to také ale silný signál pro naše spotřebitele Eh, parmská šunka, víno z Bordeaux a další známé speciality z jednotlivých zemí. Eh, revoluce, kterou zítra prosadíme, navrhuje, abychom byli více ambiciózní eh, v této politice a abychom využili jednotlivé postupy. Evropská politika musí být srozumitelnější. Je nutné se chránit také vůči vůči velkým distribučním eh, společnostem, které by chtěly využít přidané hodnoty našich výrobků. Při konzultacích eh, jsem eh, vás upozornil na to, že je nezbytné globálně zlepšit také struktury, které prosazují chráněné označení původu. Zde jde o zásadní prvek politiky a Eh, náš výbor toto prosadil také v pozměňovacím návrhu. Ohledně článku 18 ovoce zelenina zde eh, navazuji na to, co říkali předřečníci. Nechceme se vrátit za pět, ale ani nechceme v této politice ovoce a zeleniny se vrátit k tomu, že jedinými eh, hlavními silami by byly distribuční řetězce. Celá jistě, pane komisaři, nás budete moci nakazit vaším nadšením eh, pro zemědělství. Prosím, navrhněte dobrý text a udělejte to rychle, my vám důvěřujeme. Nyní paní Garcia Pérez. Minuta 30. Děkuji vám. Kvalita zemědělských výrobků je důležitou součástí našeho potravinového řetězce a také patří k možnostem, jak podpořit eh, konkurenceschopnost eh, našich výrobců. To se zdůrazňuje ve Scottově zprávě a komise to vzala v úvahu. Eh, logo kvality EU odráží kvalitu poskytovanou výrobci by mělo být používáno jenom pro ty zemědělské výrobky, které pocházejí z Evropské unie a zej, také lepší ochrana eh, zeměpisných označení ehm, musí být také zajištěna. Máme také integrované eh, označení eh, produkce, což zajišťuje trvalé udržitelnou výrobu a lepší kvalitu v rámci členských států států EU. Měli bychom také e, zvažovat tržní rovnováhu a také potřebu vytvoření praxe a systémů v EU, které budou brát v úvahu potřebu kvalitních výrobků a jejich uznání. Mám tady na mysli konkrétně kontrolu systému soukromých označování, které se často používají jako požadavek pro přístup k velkým distribučním řetězcům.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 pracovní místa, zlepšuje se tím místní ekonomika a je to také velice lidský přístup, hlavně v oblasti ochrany zvířat. Kvalita výrobků je velice důležitá pro další rozvoj Evropské unie. Je důležité, že se zaměříme také na tradiční speciality, které jsou vysoce cené. Já pocházím z Finska. Máme tam vynikající kozí sír, a musíme udělat eh, vše pro to, aby takovýto produkt, který má velice dlouho tradici, měl své místo na trhu. Pane komisaři, musím vám říci, abyste zajišťoval zemědělské aktivity všude po Evropě. Pokud se nám to podaří, tak budeme mít skvělou budoucnost, protože budeme mít eh, kvalitní čistou výrobu v Evropě dvě minuty. Ano, děkuji paní předsedkyně. Ještě jednou děkuji zpravodaji za jeho dobrou eh, zprávu. Eh, vysoce kvalitní zemědělské výrobky jsou eh, důležité pro konkurenceschopnost a přispívají také k rozvoji venkova v rámci Evropské unie. Zemědělské výrobky EU splňují již nyní vysoké normy kvality. Evropské standardy platí jako velmi náročné bohužel to ještě si všichni ze spotřebitelé neuvědomují a proto by Evropská unie ve své politice kvality eh, měla mnohé zlepšit a měla by zlepšit také informační politiku, protože tak je možné spotřebitelům sdělit eh, eh, o co jde a v kterých bodech by bylo nutné být více aktivní. Spotřebitel má nárok na eh, využití zemědělských eh, výrobků. Eh, je nutné mít povinné zeměpisné označení a také označení původu. Obě označení se nevylučují. Na druhé straně však jde-li o velikost obalů a také ovoce a zeleninu, tady je nutné být zdrženlivý. Evropská unie zde není proto, aby se zabývala křivostí okurek nebo velikostí pici kontroly. Varuji tedy eh, před přílišnou regulací. Eh, kvalita je důležitá a nikoliv zakřivenost. Eh, když průmysl chce mít jednotnou okurku v jednotném skle, tak je to věc průmyslu a nikoliv Evropské unie. Právě proto vycházíme z kvality a nikoliv z obalu. Já tedy vycházím z toho, že Evropský parlament je roz rozumný a e, také důvěřuji novému komisaři pro zemědělství. Děkuji. Paní Vezlika. Děkuji vám. Nejprve chci poblahopřát panu zpravodaji za jeho přístup k tomuto významnému tématu kvality zemědělských výrobků Zprávy z trhu se liší. V EU se setkáváme především s problémy hygieny, bezpečnosti a nutriční hodnoty. Ehm, a spotřebitelé jsou stále opatrnější eh, ve vztahu k tomu, jak zemědělství přispívá k trvalo udržitelnému rozvoji biodiverzity, eh, ochraně zvířat a tak dále. Ehm, tváří v tvář těmto obchodním výzvám se ukazuje, jak důležitá je kvalita v EU. EU má výhodu kvality a to především díky vysoké úrovni bezpečnosti v celém potravinovém řetězci produkci, k němuž zemědělci přispívají. Ale existuje několik aspektů, které mohou kvalitu ještě zlepšit. EU by měla podporovat kvalitní výrobky, ale měli bychom je chránit také mezinárodně. A na základě toho si myslím, že bychom měli uplatňovat přísnější kontrolu výrobků přicházejících ze třetích zemí, protože jedině to zajistí rovné podmínky mezi výrobky evropskými a těmi, které pocházejí ze třetích zemí. A... Nyní pan Danelis, jedna minuta. Kyria projedre, kyrie pitrope, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Kvalita zemědělských produktů je prioritou pro spotřebitele. Konkurenceschopnost výrobce se tak může navýšit a i pro ně je to tedy důležité. To znamená, že označení kvality musí být prokazováno Mnoha společenství však navrhují a chránit zeměpisné označení což by zase umožnilo to, že by mnohé zemědělské výrobky nebyly takto chráněny. A e, my vyzýváme Evropský parlament, aby se zamyslel nad tím, jak je možné lépe chránit spotřebitele a jak lokální zemědělské výrobky lépe chránit příslušným označením. E, také výrobky z GMO musí být lépe označeny. Nyní přecházíme do oblasti Catch the Eye a dávám slovo panu Nikulesku na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Politika v oblasti kvalitních zemědělských výrobků může být řešením pro řadu podniků. Měli bychom dát důraz na kvalitu, ne na kvantitu, protože budeme mít dlouhodobé výhody takového přístupu. Čili tato politika musí zajistit evropským farmářům, aby byli konkurenceschopní na mezinárodních trzích. Tato zpráva je velice vítána a také vítáme úmysly pana komisaře. Měli bychom naplnit naše cíle v oblasti kvality, měli bychom mít silnou budoucí společnou zemědělskou politiku, kvalitní produkty, dobré financování, lepší rozpočet eh, pro evropské zemědělství. Musíme mít také nástroje pro naše farmáře, abychom měli kvalitní zemědělskou politiku, abychom vytvořili rovné podmínky jak pro východní, tak pro západní země. Paní Remers, jedna minuta. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, v diskuzi o logu kvality a označení potravin nesmíme zapomenout na to, že politická rozhodnutí musí být také realizovatelná. Co se týče návrhů 4 a 5, se mi toto nezdá být reálné. Loga kvality ty eh, musí být eh, dobrovolná. Eh, tak spotřebitelé a zemědělci mají možnost dosáhnout úspěchu. Mnoha soukromá označení a loga jsou již vlastně standardní v určitých distribučních řetězcích. Tím však výrobci nemají dostatečnou svobodu a také spotřebitelé se nemohou svobodně označovat. Podobně se však dívám na označení původu u takových výrobků, jako je mléko. Eh, technicky se toto nedá realizovat. Dobrá vůle se nesmí eh, stát byrokracii. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Wojciechowski. Promiňte. Děkuji, paní předsedající. Eh, Chciałem zwrócić uwagę. Děkuji vám mnohokrát. Já chci poukázat na bod 9 právě, kde se zdůrazňuje, že podle vyjednávání s VTO by komise eh, měla se pokoušet zajistit eh, dohodu v oblasti obchodování a neobchodních zájmech, eh, to znamená, aby všechny produkty splňovaly stejné požadavky z hlediska pohody zvířat a tak dále. Problém je v tom, že o tom Eh, hovoříme mnohokrát, velice často hovoříme o aplikaci stejných standardů pro eh, naše zemědělce a zemědělce ze zahraničí, ale bohužel náš hlas není slyšen. A v důsledku toho naši zemědělci, naši zpracovatelé musí nést navýšené náklady a e, hospodářská soutěž v tomto smyslu není spravedlivá. Musím zdůraznit body ve zprávě v této oblasti. Kontrola potravin je utopií a e, nátlak na kontrolu e, je e, malý a z toho vyplývá chaos. Má být také vyjádřeno určité varování při nedodržení. Podívejme se na poslední skandály. Kontroloři kvality potravin bojují s nedostatečným označením a také pro spotřebitele je to velmi obtížné obtížné, eh, i když eh, se jedná o výrobek eh, průmyslově zpracovaný, tak je na něm napsáno, že je to zemědělský výrobek a zákazníci jsou ochotni zaplatit více za dobrou kvalitu, ale jak se budeme starat o černé ovce a jejich pronásledování v celkový systém nefunguje, když není dostatečně kontrolován veliký podnik. Děkuji, pan Dortman. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, vy jste dnes řekl, že tyto výrobky s označením původu eh, jsou eh, pouze určitou špičkou. Eh, to jsou výrobky, které jsou vyráběny například v horských oblastech a potřebují vyšší marže. Právě proto označení horských výrobků je nezbytné. Chtěl bych se zmínit o dvou bodech. Měli bychom těmto výrobkům dát šanci tak aby se také zemědělci zorganizovali eh, do konzorcií. Tím eh, není eh, narušena konkurenceschopnost a hospodářská soutěž. A i kdyby tomu tak bylo, tak je to mnohem méně obtížné než u obchodních řetězců. Vím, jak se o tom diskutovalo také v tisku a také se diskutuje o křivě jednotlivých okurkách a výrobci však potřebují tato pravidla. A to bychom neměli opominout ani v rozpravě, ani při zítřejším hlasování. Pan Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Comissário, os mecanismos de certificação podem constituir um contributo. Děkuji, pane komisaři. Certifikační mechanismy mohou přispět ke zhodnocení práce zemědělců mohou zlepšit výnosy a stejně tak potravinovou bezpečnost. Ale tyto postupy jsou nesmírně složité, trvají dlouho a jsou i finančně nákladné. Takže často mají negativní dopad na malé a střední zemědělce, zvyšují náklady na výrobu a ještě více znevýhodňují tyto malé výrobce. Právě proto abychom také zajistili transparentnost pro spotřebitele, tak certifikace by měla být prováděna mezi eh, národními a mezinárodními úřady. Politika kvality si vyžaduje hlubokou reformu společné zemědělské politiky a právo na potravinovou svrchovanost. Abychom chránili jak zemědělce, tak spotřebitele před globalizací nebo v rámci bilaterálních dohod nebo v rámci VTO. Děkuji. Pan Balčitis. Ačiū, gerima pirmininkė, gerimas komisarė. Děkuji vám, mým předsedající. Vážený pane komisaři, zemědělské výrobky z EU představují hodnotu nad celosvětovém trhu vzhledem ke kvalitě. Hovoříme-li o budoucnosti společné zemědělské politiky, domnívám se, že právě kvalita by měla patřit k prioritám. To je důležité v celosvětovém měřítku, ale je to také důležitou součástí našeho socioekonomického života. Proto by se měla vytví, vytvářet politika kvality ty ruku v ruce s tím by mělo jít označování srozumitelné všem spotřebitelům na trhu. Kromě vysoké kvality zemědělských výrobků bychom měli regulovat také výrobky obsahující geneticky modifikované organismy a to včetně možnosti využití GMO třeba u brambor jakož to eh, krmiva, protože absence tohoto požadavku eh, vytváří riziko pro zdraví. Pan Cityrsky dzięki instrumentom wspólnej polityki rolnej charakteryzuje się... Děkuji. Díky společné zemědělské politice máme dobré, kvalitní produkty v Evropě. Takže správná kvalita, dodávky, to je základ pro naši potravinovou bezpečnost. Když se bavíme o vysoké kvalitě eh, výrobku, tak tyto kvalitní výrobky se mě, by se měly dostat k našim spotřebitelům. Všechny výrobky, které se mohou dostat na náš trh v Evropě, by měly naplňovat určitá kritéria, takže veškeré prvky by měly být specifikovány přímo na balení, protože tyto informace určují kvalitu daného výrobku, například také původ surovin, způsob zpracování, protože spotřebitel by měl vědět, co si kupuje a za co platí. To posílí konkurenceschopnost našich výrobků oproti dováženým výrobkům, která nenaplňují dané požadavky. Pan Obermajer. Paní předsedkyně, dobrá zpráva. je odpovídá ochraně spotřebitele. Eh, zdravotní eh, bezpečnost potravin je velmi důležitá. Eh, chtěl bych také zdůraznit, že centrální význam má chráněné označení původu. Je nutné také uvádět surovinu. Spotřebitel nesmí dostat do rukou falšovanou etiketu. Například výrobky pro děti musí být být obzvláště dobře označeny. Eh, nesmí se eh, třeba tyrolský špek vyrábět někde jinde a pak eh, zase jinak označovat. Ve smyslu našich spotřebitelů a zemědělců je nutné toto chránit. Poslední řečník paní Nidalčeva. pane президент, господин комисар, vážení kolegy. Pozdravím kolega. Pane komisaři, já bych chtěla poblahopřát kolegovi Scottovi za jeho zprávu, který zcela jasně vyjadřuje eh, vůli Evropského parlamentu zúčastnit se debaty o společné politice kvality. Eh, chtěla bych podpořit evropské označení eh, kvality, které bude prokazovat, že výrobek byl vyroben v Evropě. Evropě. A co se jedná o označení původu, eh, toto je povinné označení, eh, tak můžeme chránit eh, výrobu regionů a zaručíme kvalitu pro spotřebitele. Musíme také udržet nástroj, Eh, tradičních eh, specialit eh, zemědělství. Feta mm, je z Řecka a jiné síry zase z Bulharska. To je nutné moci naleznout na etiketě. Také konkurenceschopnost našich výrobků je v tomto smyslu významná. Děkuji a nyní, pane komisaři, máte slovo vy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, nechtěl zde projednávat všechny eh, příspěvky. Chtěl bych však zdůraznit pouze několik prvků, které zde byly předloženy několikrát. Ohledně propojení v označení eh, chápu znepokojení poslanců Evropského parlamentu. Já nechci nijak ničit eh, systém, který funguje, eh, systém, který je důležitý pro spotřebitele. Eh, je však nezbytné, aby tento systém ochrany kvality byl více koherentní a je nutné také prosadit toto v mezinárodních obchodních jednáních. Na to potřebují další partnery. Nemám vůbec v úmyslu však jednotlivá označení opatření propojit. Je jistě eh, eh, možné eh, nalézt řešení při dodržení stávajícího systému. Co se týče loga kvality EU, jsou zde určité cíle, které toto logo může dosáhnout. Jde-li však pouze o dodržení základních norem všech evropských zemědělců a jde-li také o to, že i dovážené výrobky toto dodržují to jsou minimální eh, hygienické eh, normy a normy bezpečnosti potravin. Musíme si položit eh, otázku, jak odlišit naše výrobky od výrobků jiných. Je nutné mít logo kvality anebo zda využít označení původu. To je ještě věc, o které je nutné přemýšlet. Zeměpisné označení na mezinárodní úrovni Eh, já bych chtěl, aby tento systém byl uznán našimi partnery. Toto prosazujeme v vůči partnerům v rámci VTO a také na základě bilaterálních smluv. I nadále tedy půjdeme touto cestou a přál bych si, aby politika komunikace a prosazování značek kvality na mezinárodní úrovni eh, bylo silnější. Je to eh, veliký příspěvek, eh, kterým se můžeme prosadit na mezinárodní úrovni úrovni. Co se týče označení eh, horského ostrovního výrobku a jiných, eh, zde tyto systémy prosadit je věcí, eh, o které je nutné ještě přemýšlet, aby se náhodou nestaly také další zátěží pro zemědělce a výrobce. K profesionálním asociacím pro prosazení zeměpisných označení. Zde jsme si již všimli toho, že většina těchto značek musí být dále prostudována, abychom také zjistili, jaký vliv to bude mít na e, systém kvót. Doufám, že na základě této zprávy budeme moci pokročit v této záležitosti. Děkuji vám. Na závěr ještě se pravodají pan Skota. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, pane komisaři. Jenom velmi stručně se vrátím k půdě, z které pocházíme, odkud pocházejí naše výrobky a to je to, co musíme chránit pro budoucnost. A právě proto Eh, si dovolím jednu myšlenku. Musíme se zaměřit na ty, kteří obdělávají půdu, na producenty, eh, protože právě oni eh, vytvářejí výrobky, které pak spotřebitele v supermarketech nebo jinde kupují. A proto si myslím, že je správné ukazovat úctu k půdě, která dává vznik těmto výrobkům a těm, kteří obdělávají, kteří vyrábějí tyto výrobky. A samozřejmě respekci zaslouží i spotřebitelé. Proč se nezeptat spotřebitelů, co si přejí? S takovým návrhem bych souhlasil. A pokud má být výrobek označen, označení musí být spotřebitelům srozumitelné, třeba zjednodušené. Nemělo by to být eh, tak komplikované značení, jako používáme dnes proč by eh, spotřebitel neměl vědět, eh, odkud pochází mléko, které kupuje, pokud se si zvolí brazilské mléko, které se považuje za lepší než mléko z EU, proč ne, ale musí to vědět. A já doufám, že tato zpráva eh, se ukáže užitečnou pro komisaře Čelše, že mu nabídne inspiraci v některých podrobných oblastech a Řekl bych také, že se musíme zaměřit na propojení mezi půdou, producentem, zpracovatelem, možná také a spotřebitelem. Na to musíme myslet, když chráníme kvalitu protože se musíme zaměřit na ochranu kvality našich výrobků, které budou chutné a také zdravé. Děkuji. Děkuji vám za kvalitu vašich příspěvků na závěr této debaty. Hlasovat se bude zítra. Nyní přejdeme k další rozpravě. A jde o prohlášení komise.